Protokol včerejšího zasedání a schválené texty jsou k dispozici. Máte k tomu nějaké námitky? Není tomu tak? Dobře, takže zápis je tímto schválen. Vážení kolegové, další bod na pořadu jednání je prohlášení předsedy komise k přípravě samitu zemí eurozóny 11. března. Pane Baroso, máte slovo. Euh, Paní předsedající, dámy a pánové, právě prožíváme jedno z úžasných období, kdy se historie zrychluje. Na středomořském pobřeží se zvedl vítr svobody a je to tak naléhavá otázka, že vám chci především oznámit, že kolegium právě schválilo příspěvek komise pro pomoc zemím Středomoří v jejich eh, změnách a také, aby je podpořilo v procesu sousedství v oblasti Středomoří. Předkládám tento příspěvek eh, ve spolupráci eh, s paní Ashton příští pátek. Ženy a muži, především ti mladí, kteří žijí na jižním pobřeží Středozemního moře, ukazují, že chtějí sociální spravedlnost a politické svobody. I když uznáváme, že situace je velmi složitá, tyto výzvy sice existují, ale my nemáme žádné pochybnosti. Naše místo je po boku těch, kteří vyžadují dodržování lidské důstojnosti a respekt. Evropská unie rozhodně nemůže podpořit režim, který mučí svou vlastní populaci. Navrhujeme partnerství pro demokracii a sdílenou prosperitu, která spočívá na třech pilířích demokratická transformace, angažma společnosti a solidární rozvoj. Jsme si vědomi toho, co nás čeká. Z, autoritár, z autoritářského režimu se nedá snadno přejít k demokracii. Tyto cesty nejsou eh, jednoduché, jsou klikaté a někdy i náročné, ale Evropa musí stát po boku těch, kteří aspirují na sociální spravedlnost a politickou svobodu. Dámy a pánové, 11. března bude probíhat neformální summit států eurozóny. Krize nám ukázala, do jaké míry jsou naše ekonomiky provázané a vrhla světlo na některé strukturální slabiny. To je jeden z důvodů, proč musíme posílit eh, své ekonomické vládnutí. Komise už dlouho hájí potřebu větší koordinace národních eh, hospodářských politik a posílení zprávy a řízení v Evropě. Navrhujeme, aby ekonomický pilíř naší hospodářské a měnové unie byl více rozvinut. Zdůraznili jsme to především v naší zprávě, před, eh, která se zmiňovala o desetiletí eura. Ale je pravda, že některé vlády byly proti takovémuto vývoji. Dnes každý uznává, že skutečné evropské hospodářské vládnutí je potřebné, je nutné. Proto členské státy v rámci Task Force, které předseda předseda rady, dospěli k širokému konsensu ohledně návrhu komise pro posílené ekonomické vládnutí a správu. To jsou návrhy, které v současné době diskutuje parlament a rada. Kromě toho jsme se dohodli na tom, že vytvoříme evropský semestr, který přispěje k tomu, že by se rozšířilo ekonomické vládnutí a zpráva, tím, že by se tam zahrnuly nejen rozpočtové politiky, ale také hospodářské politiky a strukturální reformy jednotlivých členských států. V tomto kontextu posílené ekonomické zprávy a řízení se objevila myšlenka paktu konkurenceschopnosti, který vyzývá členské státy eurozóny k tomu, aby vyvinuli ještě větší úsilí, aby získali ještě větší konkurenceschopnost. Je pravda, že pokud všechny ekonomiky v rámci Evropské unie jsou velmi provázány, tak hospodářství eurozóny jsou provázány o to více. Rozdíly v konkurenceschopnosti jsou skutečným problémem pro země, které sdílejí společnou měnu. Jejich konkurenceschopnost a konvergence jejich ekonomik jsou základními faktory k tomu, aby byla zajištěna stabilita eurozóny a to ve prospěch celé Evropské unie. Je třeba uznat, že tato myšlenka vyvolala určité obavy strach z Evropy, která bude dvourychlostní. Na jedné straně eurozóna a na druhé straně ostatní. Hrozí, že budou ztraceny ze zřetele některé principy hospodářského oživení, které jsou stejně důležité jako konkurenceschopnost. Nebo že by se mohl spochybnit komunitární přístup. Všechny tyto otázky a obavy jsou legitimní a musíme na ně jednoznačně odpovědět. Je to otázka vzájemné důvěry a důvěryhodnosti. Dámy a pánové poslanci, byl jsem trochu překvapen tím, že jsem musel na poslední Evropské radě 4. 4. března připomen, dubna, února připomenout, že Evropská unie musí veškeré jednání provádět v souladu se smlouvou. V tomto smyslu Rada rozhodla, že tento nový rámec bude fungovat tak, že šéfové států a vlád přijmou nová opatření, aby dali novou kvalitu koordinaci hospodářských politik eurozóny v rámci zlepšení konkurenceschopnosti. To by vedlo ke zvýšení konvergence a přitom by to neohrozilo jednotný trh. Konec citace. A byl jsem velmi spokojen, že jsem k těmto závěrům mohl doplnit výslovný odkaz na to, že je nutné, aby tyto další postupy probíhaly v souladu se smlouvami. Můžeme si myslet, že se to rozumí samo sebou, ale je lepší, když to přece jen řekneme. Evropská rada tedy dala mandát předsedovi Evropské rady, aby v úzké spolupráci s předsedou Evropské komise vedl konzultace v členských eh, státech eurozóny, aby byly definovány konkrétní prostředky k tomu, jak dosáhnout pokroku, jak postupovat vpřed. Tyto konzultace jasně ukázaly, že obecně členské státy jsou nakloněny tomu, aby se řídili postupem společenství. Vážení poslanci, dovolte mi, abych eh, jasně eh, formuloval zásady, kterými se řídí komise. Tyto zásady je potřeba dodržet, aby eh, bylo eh, dosaženo paktu pro konvergenci, ale také konkurenceschopnost, aby se tady snížily rozdíly, které panují mezi členskými státy. První zásada je taková, že tento pakt musí splňovat podmínky stanovené smlouvou a v rámci stávajícího systému ekonomického řízení. A tímto způsobem můžeme zajistit skutečný komunitární přístup. Dějiné také zkušenost se stávajícím paktem eh, růstu a stability ukazuje, že pouze komunitární metoda povede k výsledkům, které jednak mají demokratickou legitimnost na evropské úrovně a současně jsou závazné a je možné kontrolovat. Takový pakt musí také respektovat roli komise. To je důležité proto, aby byla zajištěna objektivnost a nezávislost monitorování úsilí členských zemí, integrita jednotného trhu a veškeré aký komunité, stejně jako eh, konsistentnost mezi iniciativami, iniciativami, které přijímá eurozóna a těmi, které přijímá Evropská unie jako celek. A musím také zdůraznit roli Evropského parlamentu, protože parlament bude plně informován o vytváření tohoto paktu. Dále je potřeba, aby tento pakt zůstal otevřený dalším členským zemím, které by se k němu chtěly připojit a které v současnosti nejsou členy eurozóny. Myslím, že potřeba se vyhnout jakékoliv stratifikaci v rámci Evropské unie, tedy že to by šlo vůči zásadám solidarity. solidarity. Aby bylo možné ospravedlnit takový pakt, který se bude vyžadovat eh, opatření na národní úrovni, tak si musíme uvědomit, jaká je přijatá hodnota kteráž byla eh, formulována v návrzích pro ekonomickou zprávu Řízení. Je přeměno, článek 121 eh, smlouvy eh, stanoví, že členské státy musí koordinovat své ekonomické politiky. Do to by nenarušili jednotu jednotného trhu a aby ho dále posilovali. A dále musí dodržovat sociální dialog a snažit se o dosažení konkurenceschopně, tak jak jsme to stanovili v naší eh, strategii do roku 2020. Konkurenceschopnost je nezbytným prvkem našich ekonomik. Je to právě ta podmínka, která povede k vytváření pracovních eh, příležitostí. Je důležité dohodnout na to, aby skutečně vznikla přidaná hodnota abychom neodvrátili pozornost od toho, co je zásadní, tedy hospodářský růst a zaměstnanost. Chceme, aby tento růst byl inkluzivní, aby vedl k vytváření pracovních míst. je v jádru naší strategie do roku 2020. A chci připomenout důležitost sociální dimenzi, protože toto úsilí musí být eh, rovnoměrně rozloženo. A v tomto smyslu bude komise pracovat na návrhu eh, týkající se zdanění finančních eh, služeb. Dále je potřeba se zaměřit na ty sektory, které jsou důležité pro budoucnost, jako je věda a výzkum ehm, a investice do těch sektorů, které budou tahouny budoucího hospodářského růstu. Jde také o to, jak zajistit stabilitu eurozóny. To všechno musí zahrnovat naše reakce. Půjde tedy o posílení finanční eh, kapacit eh, Evropského fondu z finanční stability a o rozšíření jeho působnosti. Připravujeme se také na zavedení permanentního mechanismu, který by měl fungovat od roku 2013. To všechno by mělo přispět k větší důvěryhodnosti celého systému. Tento pakt by tedy měl být významným příspěvkem, pokud budou přijatá opatření, která jsem právě popsal a která by měla zajišťovat stabilitu eurozóny. A doufejme, že bude možné s těmito kroky začít od března. To všechno bude podléhat eh, komunitárnímu systému zprávy a řízení KUT. Všechno tedy bude provedeno tak, jak bylo právě popsáno, a to je přání jak komise, tak parlamentu, tak si myslím, že může dojít ke skutečné konvergenci a tím vznikne přidaná hodnota, která posílí ekonomický pilíř eh, hospodářské a měnové unie. To je určitě také přání parlamentu a komise udělá vše, co bude v jejich silách, aby to bylo dosaženo. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Teď se dostáváme k řečníkům ve jménu skupin. Prvním řečníkem EPP, Josef Dol. Děkuji. Děkuji, paní místo předsedkyně. Drazí kolegové, co jsme se, co jsme se poučili eh, z krize? Z války jsme se poučili, že musíme pracovat spolu a nesmíme se rozdělit. Eh, z pádu berlínské zdi jsme se naučili, že autoritářské a totalitní režimy fungovat nemohou a združili jsme celý kontinent eh, kolem sociálně tržní ekonomiky a demokracie z teroristických útoků 11. září jsme pochopili, že je třeba najít rovnováhu mezi bezpečností a svobodou. A z této finanční krize se musíme poučit v tom smyslu, že naše členské státy musí přestat považovat za tabu spolupráci v rozpočtové, daňové a sociální oblasti. Měřím cestu, kterou už jsme prošli. Zavedení konzultace 27 členských států, které by měly združovat své politiky. To je převrat eh, v myšlení. Pravidla, která jsme přijali v rámci regulace finančních trhů, jsou také příkladné, ale nestačí. Má frakce vyzývá k tomu, aby se komise a rada ještě do léta rozhodly pro posílené ekonomické vládnutí. Také chceme, abychom se zaměřili na sociální a daňovou větev. To je ten smysl paktu konkurenceschopnosti. Jehož původní verze už byla na těchto komunitárních fórech řešena, ale musíme jít ještě dále a zajistit, aby Evropský parlament i komise vykonávali všechny pravomoci, které v tomto smyslu mají a spoléháme v tom na předsedu komise. Frakce EPP vítá jeho návrhy, stejně jako v Helsinkách eh, představitele národních stran. Dámy a pánové, jak vysvětlit svým spoluobčanům, že když máme tuto citlivou situaci, tak v polovině července by všechny členské státy měly nadále vydávat peníze, jako kdyby se nic nedělo. Bylo by mnohem udržitelnější a snesitelnější, postupovat stejně jako podniky nebo jako domácnosti. Krize vyvolala zánik pracovních míst, rodinná dramata. Měli bychom se z toho poučit a hovořit pravdivým jazykem. První ponaučení. Nesmíme brát na lehkou váhu povinnosti členských států ať už jde o jakkoliv velké členské státy, aby dodržovaly své rozpočtové limity. Druhé ponaučení. Solidarita může fungovat pouze v případě, že sociální a daňová pravidla budou alespoň srovnatelná. Ne nutně stejná, ale alespoň srovnatelná a zdaleka tomu tak dnes není. Třetí ponaučení. Evropa musí mít evropský mechanismus stability, aby bylo možno chránit naši sociální tržní ekonomiku. A čtvrté ponaučení, v bouři Evropa odolává a evropská integrace se posiluje. Naši američtí a japonští partneři mají mnohem větší zadluženost než my. Ale nedělají si příliš velké, velké starosti, to musíme říci. Pravděpodobně tohle nebude trvat věčně. A za nás eh, musím říci, že je chvíle posílit naši konkurenceschopnost a naše hospodářství. Musíme pracovat na pracovních místech pro budoucnost, musíme hovořit pravdivým jazykem a nesmíme nechat tuto příležitost uniknout. Děkuji vám za pozornost. Děkuji a nyní eh, socialisté a demokraté. Slovo má Martin Schulz, čtyři minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji těm několika poslancům, kteří jsou tady, kolegyně a kolegové. Dlouho jsme diskutovali o dokumentu eh, paní eh, Angely Merkelové a pana Sarkozyho, který prý neexistoval. Přesto k tomuto neexistujícímu dokumentu byla uspořádána tisková konference. A nyní je zřejmé, že ten dokument existoval a že měl také určitý obsah. Obsah eh, se jaksi ztratil a hlavní prvky eh, tohoto obsahu, tohoto dokumentu eh, se nezrealizují. Ovšem přesto nakonec budeme mít nějaký výsledek, tedy že záchranný eh, deštník bude ještě rozšířen. Na tiskové konferenci tady byl nějaký neexistující dokument, který nakonec vede k tomu, že se rozšíří záchranný deštník. Taková je tedy situace. Takto bez pochyby nemůžeme euro zachránit. Váš proslov se mi líbil, pane předsedo komise, proto, protože sociální nevyváženost těchto návrhů eh, jste dobře vypíchnul. Byl jsem překvapen. Spolková republika Německo eh, se spolkovou kancléřkou eh, požadují po Sarkozymu a po Francii opatření, které Spolková republika Německo sama v této podobě nepřijala řecký rozpočet a všechny rozpočty bez ohledu na to, kde mají být prováděny eh, škrty, eh, jsou eh, na řadě. A mě by zajímalo, co udělalo Německo v krizi. Vy, mm, vynalezli šrotovné, to znamená prémii, kde vlastně ze státního rozpočtu se stabilizuje automobilový průmysl, tedy toto byla státní eh, intervenční eh, záležitost, opatření a proč by jiné členské státy se svými specifickými opatřeními nemohly mít tu možnost eh, přijmout podobná opatření. Ratingová agentura Moody's Řecko v tuto chvíli klasifikuje za Bělorusko a za Egypt. A já nevím, jak tedy ta situace vypadá. Jsou horší než Větnam a to tři dny před Evropskou radou se dějí takovéto věci. Ale z těchto lidí, z těchto jejich analýz vycházíme. Víte, co tato agentura Moody's říká? E, říká, že rating šel dolů, protože tato země nemá dostatečnou investiční schopnost a tím pádem není možné generovat růst. Diskutujme tedy o těchto věcech. Podívejte se na mě a z takovéto škrty nic nevyřeší. Co z toho vznikne? Má být zvýšena schopnost úvěru této země tím, že se vlastně dělají takováto opatření. A to potom skončí opět u toho záchranného eh, deštníku a proto je dobrý, aby byl rozšířen, aby jsme se pokusili všemi opatřeními euro stabilizovat. Pakt jako takový je samozřejmě rozumný, ale pokud jde o jeho obsah, není vyvážený. Pokud vaše představy, pane předsedo komise, budou vloženy do tohoto paktu a pokud bude eh, vytvořena ta sociální a ekonomická rovnováha, o které jste právě hovořil, tak potom se dostane ten pakt na dobrou cestu. Potom vám budu moci říci, že váš návrh je dobrý. Nechci tady ani um, příliš hovořit o otázce institucionální, protože institucionálně viděno byl celý ten koncept špatný. A pokud to eh, zpětně vlastně bude strukturováno tak, že to, co vlastně operativně z toho vyplyne, bude v kompetenci eh, komise a ta vlastně tam do toho vlastně jaksi vtahla Evropský parlament, aby to bylo legitimní, ale pokud to tak bude, tak eh, to bude v pořádku. Je to špatný začátek, eh, cesta je poněkud hrbolatá Záchranný dešník se rozšíří, to je dobré. EPP, ta se do toho také jaksi připojila, takže to je dobré. A, takže v Německu se to také eh, dobře vyžehlí. A máme tady a když to dobře označíme, když řekneme, že to je pakt pro euro, když to tak opravdu bude, tak jsme to zvládli. Děkuji. Děkuji Martinu Šulcovi a nyní se podívejme na, eh, na ALDE a bude hovořit pan Ferhofstadt. Tři minuty. Euh, Děkuji vám. Myslím, že nejprve je potřeba říci, že po letech, kdy nebyla přijímána myšlenka měnové eh, hospodářské unie, tak teď konečně je v souvislosti se měnovou unii, což je krok kupředu. Určitě to nebude líbit panu Feridžovi, ale pro ostatní to je asi krok eh, kupředu. Myslím, že to slovo, které je v této složce používáno, je špatně zvolené. Co to znamená pakt? Pakt je dohoda mezi státy, ale my přece nepotřebujeme dohodu mezi státy. My potřebujeme mít komunitární pakt. Potřebujeme iniciativu na evropské úrovni, ne pakt mezi členskými státy, který eh, z definice věci je eh, mezi vládní dohodou. Proto bychom ho neměli používat. A dále jde o tu vlastní metodu. Toto by nemělo být něco mezivládního. Mezivládní princip Evropské unie nikdy nefungoval. Lisabonská strategie byla mezivládní a naprosto selhala. Pakt stability také nefungoval, protože Německo a Francie v letech 2003 a 2004 ho ignorovali, což prokazuje, že mezivládní metoda není správná a měli bychom používat komunitární metody. A za třetí, to, co teď leží na stole, pane předsedo komise, není dostatečné. Spíše se to zaměřuje na velmi konkrétní eh, opatření. Ten pakt konkurenceschopnosti Merkelové a Sarkozyho eh, jde velmi konkrétní. směrem. Například tady jde o ten věk odchodu do důchodu, ale víme přece, že důchodové systémy jsou mnohem komplikovanější než eh, samotný věk. Jde o výši příspěvku, jde o to, co je před důchodem, jde o druhý pilíř a tak dále. A co je tedy potřeba? není šest konkrétních eh, opatření v rámci mezivládního paktu, který nebude někdy fungovat, ale jde o širší systém hospodářské zprávy, eh, jde o mzdovou politiku, jde o zdanění v Evropské unii. To jsou všechno věci, o kterých by měla rozhodovat komise. A potom díky konvergenci, což je slovo, o kterém jste také hovořil, Eh, dojde k tomu, že členské státy to budou aplikovat. A je potřeba, aby k tomu došlo co nejdříve. A já si myslím, že by to bylo možné udělat velmi jednoduše. Já jsem viděl ten dokument eh, z února, o kterém tady bylo řeč, který byl předložen radě já si myslím, že teď je na komisi, aby připravila svou vlastní iniciativu. A je potřeba to udělat hned. Ještě pořád máte čas do příštího týdne, aby vznikl komunitární akt pro hospodářskou konvergenci a ten byste měl předložit eh, eh, členům Evropské rady a nám parlamentu a my o tom potom společně rozhodneme. A na vás bude, abyste ho provedl. Myslím si, že eh, v tom dokumentu 25. února, který mám před sebou, se hovoří o monitoringu ze strany šéfů vlád a států. Potom se tady hovoří o monitorování závazků zase ze strany šéfů vlád a státu, ale tak to přece nemůže fungovat. Nejsou to premiéři nebo prezidenti, kteří by se sami měli kontrolovat. To nemůže nikdy fungovat a nebude to fungovat ani v budoucnosti. A na, na závěr, myslím, že je také na čase, pane předsedo komise, aby co nejdříve byla předložena iniciativa Eh, toho, jak řešit bankovní krize, a ne na národní úrovni, jak se tady mluví, ale na evropské úrovni. A vy k tomu máte pravomoc, protože jste garantem eh, pravidel hospodářské soutěže v Evropské unii a máte tedy možnost tuto iniciativu eh, navrhnout. Und nun... Děkuji. A nyní je za zelené Rebecca Harms, tři a půl minuty. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Děkuji, paní předsedkyně, vážené dámy, vážení pánové. Já už teď nemusím hovořit o eh, trapné minulosti, pak do konkurenceschopnosti. Tady už to zaznělo. Bylo divné, že jsme slyšeli, že ten papír neexistuje a všude eh, v kuloárech se tento dokument rozdával. A já už jsem to řekla kdysi, měl to jaksi pozdně socialistické rysy. Eh, nebo komunistické rysy, pokud si to tak eh, přeješ označit, Martine. Eh, bylo to zajímavé, jakým způsobem vypadala realita v budovách rady. Takže podle mého názoru více než krizi měny zažíváme měsíce dlouhou krizi schopnosti našich národních vlád nést společně zodpovědnost za situaci v krizi a přijmout rozhodnutí, které nás z krize vyvedou ven. Pokud tento eh, krizový mechanismus teď potvrdíme, tak eh, ať už se nám to podaří jakýmkoliv způsobem, znamená to, že jsme se dostali o krok dál. A když se dnes podíváme na Řecko, tak vidíme, jak klamné to vše může být, myslet si, že už v tuto chvíli máme krizi pod kontrolou. Na případě Řecka je zřejmé, že jednostranost opatření a orientování se pouze na úsporná opatření nefunguje. Země musí být schopná investovat. Když země jako Řecko tak intenzivně seškrtá výdaje, tak musí mít také nějaké příjmy. A já jsem velice iritovaná tím, že před radou v tomto týdnu a e, před 14 dny, když se vlastně ohlásila rada, z Německa zaznívá, že pokud jde o podmínky pro Řecko a pro změny, pokud jde o změny, nebude s Německem žádná řeč. A já si myslím, že pokud to děláme tak, tak se dopouštíme opakovaně té staré chyby, protože tady lpíme na jedné metodě a hospodářská unie, pokud se nám povede, tak jak to tady říkal pan Ferhofstadt, tak eh, to si žádá, abychom se tady rozhodli k určitým konsolidačním opatřením a abychom byli také ochotni k solidaritě a Řecko tady od nás očekává víc, než jsme zatím byli schopni poskytnout souhlasím s předřečníky, s Martinem Šulcem a říkám to výslovně, hovořím tady ve jménu všech, kteří v naší frakci se už měsíce zabývají tímto tématem. Metoda eh, komunitární to není jen tak něco, je to eh, to, že je potřeba přijímat srozumitelná, pochopitelná řešení v Bruselu tak, aby občané od Řecka až po Dánsko v Německu, ve Španělsku, aby nám důvěřovali, protože pokud eh, bychom eh, to měli dělat takto skrytě, tak jak to vypadalo u paktu konkurenceschopnosti, kde vlastně několik šéfů vlád si společně něco dohodne, tak potom bychom ztratili důvěru v Evropskou unii, důvěru občanů v Evropskou unii. A to je to, co je stále zřetelnější během krize. O to tady jde. A já si myslím, že pokud jde o tuto radu, tak je to konečně trochu rozumnější, než eh, zatím bylo. Pokud jde o udržitelný růst, zmínil jste se o něm, pane Baroso, a já nechápu, proč eh, komisař pro energetiku v tuto chvíli říká, eh, že když se budeme zaměřovat na péči o, péči o děti, tak to vlastně bude znamenat eh, deindustrializaci Evropy. Eh, u nás byla nějaká studie, kde bylo 6 milionů pracovních míst, které vzniknou v Evropské unii, pokud změníme klimatické cíle, pokud si tam dáme těch 30%, to by potom eh, jsme měli udržitelný růst, takže zastavte pana Ettingera. Děkuji a teď za evropské konzervativní a Eh, paní, paní Ford. Krizi je potřeba jednat rychle, jak se říká, a eurozóna <clears throat> ještě krizi nepřekonala. Ale je potřeba jednat také inteligentně. Spojené království nastalo důvěru na trhu tím, že začalo seškrtávat své výdaje, začít řešit otázku státního zadlužení. To je v jádru eh, konkurenceschopnosti. Parlamentní postupy nám neumožňují přijímat rychlá rozhodnutí, nicméně návrhy některých poslanců by mohly být užitečné pro Evropskou radu. Irská úroková sazba eh, reflektuje riziko, ale my také chceme, aby se eh, nám ty peníze vrátily. Možná, že bychom měli motivovat Irsko k předčasnému splacení půjčky. V rámci balíčku návrhu budou muset členské státy být transparentnější ohledně svých vlastních rozpočtů. Myslím, že stejně tak by to mělo být eh, u peněz daňových poplatníků, kteří přispívají do evropského rozpočtu. Doufám, že přes krizi eh, si vlády vyslechnou návrhy z tohoto parlamentu a budou postupovat konstruktivně. Herzlichen Dank. Děkuji vám a teď za mm, Evropskou spojenou levici pan Bisky na dvě minuty. Děkuji vám, paní předsedající, pane Barozo. Já jsem s radostí vzal na vědomí, že sociální otázky jsou pro vás důležité a že se zasazujete o vyrovnání sociálních rozdílů. To je důležité. Nemusím opakovat eh, hodně z toho, co už říkali mý kolegové. Spoustu z toho, spoustou z toho souhlasím. te, eh, Sarkozyho a Merkelové mě naplňuje obavami. Otázka je, proč? Myslím, že to jsou chytří strategové. Možná, že k tomu skutečně jde tak, jak chtějí. Eh, myslím, že velmi eh, vážné, pokud eh, jednou z těch metod by měl být systém indexace platů. Eh, od odložení odchodu věku do důchodu je možné považovat také za seškrtání důchodu. Další návrhy mohou být velmi těžké pro Německo, ale potažmo také pro Řecko a pro Irsko. Takže jsem velmi skeptický vůči tomu, eh, jak toto navrhované řešení může uspět. A očekával bych větší transparentnost. A myslím, že od parlamentu dostanete podporu pouze tehdy, když se postaráte o to, aby byla zajištěna tato taková transparentnost a aby se ta hra nevedla mimo půdu parlamentu. Pokud někdo chce seškrtávat sociální systém, tak by to měl říct upřímně a ne si hledat různé cestičky okolo, aby to nemusel říci jasně. Jsme připraveni s vámi hovořit o koordinaci hospodářských politik, o, hovořit tedy o hospodářské vládě v Evropské unii, ale musí to být systém, který si to jméno zaslouží, který bude demokraticky přijat a který se postará o udržitelný rozvoj sociální Evropy. Jsme připraveni hovořit také o změně slov, například o sociálním pokroku, ale čekáme, že dostaneme podrobnější eh, informace a to včas, abychom mohli celý ten proces sledovat. Bez těch informací to prostě nepůjde. Děkuji vám, pane Bisky, a teď za Evropu svobody a demokracie pan Farage eh, na dvě minuty. Pane Barzo, mně se moc eh, líbilo, jak jste popsal eh, realitu, možná, že to bylo ironičtější, než jste chtěl. Hovořil jste o vývoji v Egyptě a jinde. Říkal jste, že je úžasné, že lidé povstávají a požadují demokracii. Ale já vám chci připomenout, že demokracie je systém, kde lidé pro vás hlasují a když se jim moc nelíbíte, tak vás potom mohou nezvolit ale vy jste to trošku popřel, když jste řekl, že v Evropě v době krize musíme posílit komunitární metody pro veřejnost, která to sleduje což eh, možná dělá. Komunitární metoda znamená to, že se navrhují potajmu zákony, navrhují je nevolení byrokraté, jako jste vy, ale já mm, připomínám tedy, že jste byl eh, zvolen eh, Evropským parlamentem, ale byl jste jediný kandidát, který, kterého nám navrhli a v Evropě tedy demokracii mít nemůžeme. A to posiluje pan Frhevstad, eh, který pochází z Belgie, který říká, že národní státy by měly být zrušeny. Možná, že ten jeho brzy zrušen bude. Ale v Evropě pro tyto věci nikdo nehlasoval. Nikoho se neptali, jestli je chtějí vy. Možná proto hlasovat budete, ale lidé v Evropě proto rozhodně nehlasovali. To, o čem byste měli diskutovat na summitu v pátek, je Portugalsko. Po záchranných balíčcích pro Řecko a Jirsko je evidentní, že vám tady posílají eh, signál, že na řadě je třetí země. Úrokové sazby pro Portugalsko dosáhly 7,6 a víme, že ta hranice 7% bylo, kdy eh, bylo potřeba zachránit Irsko. Stejně tak v Dubnu dojde k tomu, že bude muset eh, Portugalsko získat nové, nebo prodat nové obligace. Musíme si vědomit, že 80% portugalského dluhu bylo zakoupeno Evropskou centrální bankou. Nemůžeme nadále pokračovat tím, že Evropská unie si bude kupovat svůj vlastní dluh, protože eh, příště se nezhroutí jenom jeden stát, ale zhroutí se celá Evropská centrální banka. Děkuji, pane Farič. A má na vás do, dotaz pan Martin Schulz. Dovolíte tu otázku? Ano. Máte slovo, pane Šulci. Děkuji, paní předsedkyně. Asi to nebudete vědět, ale mám na vás dotaz, protože Belgii neustále označujete za neexistující národ, a to jste říkal panu Van Rompuyovi a kolegu Fa, Verhofstadta jste teď také zmínil v této souvislosti. Víte, na jakém uh, základě vlastně uh, tady ta Belgie funguje? Jsem velmi rád, že se mě na to ptáte. Problém je v tom, že když vytvoříte umělý stát, ve které se hovoří několika jazyky, což je případ Belgie. A potom na nějakou dobu je možno, se vám podaří ho udržet pohromady, ale ať už to je Belgie, nebo Jugoslávie, nebo Evropská unie, pokud se hovoří naprosto jiný, rozdílnými jazyky a panuje tam, panují tam různé kultury, tak to není dlouhodobě udržitelná. A důvod, proč vám to tak vadí, panu Frostatovi se to také moc nelíbí, je v tom, a souhlasíte se mnou, že Belgie je mikrokozmem celého belgického projektu. Je tady další doplňující otázka. Pan Derosa má také otázku. Stručně prosím, jenom 30 vteřin. Zástupce strany, která se říká Eh, United Kingdom Independence Party neví, že Belgické království bylo založeno na návrh Spojeného království. Zamyslete se nad tím. So, herzlichen, herzlichen, ich glaube, es war, äh, ich, das war, es war keine Frage, insofern... To nebyla otázka a proto si myslím, že můžeme přejít k další otázce, pokud ji pan Fareč eh, dovolí a potom se vrátíme k seznamu řečníků. Pan Dolar Rosa. Uh, Já doufám, že se pan Farage neurazí, když se ho zeptá uh, na něco jirský občan. Já z vás chci zeptat, za co vlastně považujete Spojené království, vzhledem k tomu, že se skládá z několika národů, tedy Angličanů, Skotů, Irů. Není to unie několika národů? A velmi hrdá Pan Farage, to je velmi dobrá otázka, ale pane Šulce, máte pravdu. Ano, Belgie byl britský vymysl a velký britský omyl. Těch omylů jsme se dopustili spoustu. Některé věci se nám podařily, některé nepodobně jako vaše země. Tedy Německo. Německé eh, dějiny také nejsou úplně bez omylů. Udržet pohromadě Spojené království Eh, je zdrojem velkých eh, obav. A Irsko eh, se v roce, jestli se 21 rozhodlo jít vlastní cestou, kde vznikla Irská republika. Máte pravdu, je velmi obtížné udržet pohromadě různé kultury. A já si myslím, že Unie Angličanů, Skotů a Velšanů a mm, Irů funguje, protože má souhlas jednotlivých částí. Pokud by tomu tak nebylo, tak by to vedlo k plebiscitům a ty jednotlivé národy by se mohly oddělit. Ale tady v Evropské unii nikdo tu možnost nemá. Děkuji vám. Budeme pokračovat, říká paní předsedající. Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt weitermachen mit den... Navrhuji, abychom pokračovali se zapsanými e, řečníky. Paní Le Pen tady není a proto přejdeme k paní Wortmann Kohl, která má minutu a půl. Prosím. Paní předsedkyně, rada chce větší ambice, chce posílit konkurenceschopnost a hospodářskou soutěž to my samozřejmě nemůžeme než uvítat. Ale ráda bych navázala na to, co zde bylo řečeno k tomu, jakým způsobem vzal pan Barroso do rukou věci, pokud jde o pakt konkurenceschopnosti. I Martin Schulz souhlasil v jedné věci a to je třeba zdůraznit. Pracovali jste s panem Van Rompuyem, ale na stole parlamentu pořád ještě leží celý legislativní balíček a my jsme spoluzákonodárci právě v otázkách eh, ekonomického vládnutí a správy. Je třeba když dojde k takovémuto překrývání, k těmto věcem jednoznačně přistoupit. Evropský parlament předložil 2000 pozměňovacích návrhů a když si je přečteme, tak tam najdeme všechna témata paktu konkurenceschopnosti, protože parlament také chce ambicioznější přístup. A já si dělám starosti o to, že jakým způsobem tento pakt konkurenceschopnosti navážeme na evropskou legislativu a strategii Evropa 2020. Pane Baroso, použijete skutečně své právo na iniciativu, aby zde vznikl vztah mezi paktem konkurenceschopnosti a legislativním balíčkem. Pokud to neuděláte, tak Evropský parlament to bude muset udělat v rámci své role spoluzákonodárce. Na dvě minuty paní Ferreira. Děkuji, paní předsedkyně. Já pocházím ze země, která existuje už 8 století. A přesto má zájem na tom, aby existovala silná Evropa, která bude schopna vést dialog s Čínou, s Japonskem, se Spojenými státy. Prožíváme krizi, která není krizi eurozóny. Je to krize která postihuje jednotnou měnu, protože jednotná měna může fungovat pouze v případě, kdy budou existovat eh, bude existovat skutečný soulad, skutečná konvergence mezi ekonomickými faktory a právě proto na tom pracujeme. V tomto smyslu je důležité, aby Evropa dovršila to, co začala především tedy pokud jde o jednotnou měnu. Proto bude nutno vytvořit eh, pevný fond stability, který umožní zemím, které mají problémy, aby dosáhly této konvergence s přijatelnými úrokovými sazbami. Aby nemuseli škrtat strategické investice, aby potom mohli vrátit to, co si půjčili ve fázi krize. Proto potřebujeme aktivní komisi, komisi, která se bude podílet na vytvoření tohoto fondu stability, ale také, pokud jde o povinnosti, tak parlament se zmínil o nových vlastních zdrojích, to je posílení rozpočtu my jsme schválili zprávu Podimata, která hovoří o zdanění finančních transakcí. Evropa proto, aby přežila, musí změnit svůj přístup. Potřebuje silný parlament, komisi, která bude schopna nejen reagovat, ale také jednat. A vytvářet iniciativy, které povedou k tomu, že naše úsilí přinese ovoce. Dobře, budeme pokračovat. Paní Gulát, minuta a půl. Eh, minuta a půl. Eh, bylo tady řečeno mnoho věcí, které sdílím a řekla bych pouze tři slova. První slovo je respekt. Tento Evropský parlament není tím, kdo rozhodl, že Evropský parlament bude spolu eh, legislátorem, pokud to o ekonomické řízení. Jsou to vlády, které si to přáli v rámci Lisabonské smlouvy. A my si myslíme, že není dobré, abychom byli informováni o důležité diskuzi, která se týká ekonomického balíčku prostřednictvím Google nebo anglického tisku. A já bych se zeptala na jednu věc vás nebo vašim, vašich spolupracovníků nebo pana Van Rompuye. Je potřeba, abyste respektovali takové prostředí, aby Evropský parlament mohl s vámi spolupracovat. Za druhé, demokracie od 19. Eh, století jsme neměli demokratický systém, eh, kde by byly oddělené eh, pravomoci tak, jak se to tady požaduje. Je potřeba, aby tady byli ti, kteří rozhodují a ti, kteří vykonávají kontrolu. A rada společně s vámi si chce uchvátit právo rozhodovat a kontrolovat. A za třetí účinnost. Pokud budeme i nadále rozředovat obsah tak se dostaneme k nejmenšímu společnému jmenovateli a to je eh, Lisabonská strategie 10 let, které nás k ničemu nepřivedly. Takže Evropský parlament eh, si žádá respekt, bude hájit demokracii a efektivnost. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo pan Portas, jedna minuta. Děkuji, paní předsedkyně. Před dvěma týdny mezinárodní tisk uvedl komentáře k vašemu prohlášení o tom, že by Portugalsko mělo využít eh, fondu pro finanční stabilitu. Já interpretuji toto prohlášení jako určitou pobídku. Komise a především její předseda dobře znají portugalskou realitu. Tři otázky a chci tři upřímné odpovědi. Co by udělalo Portugalsko, kdyby mohlo použít Fond stability a Mezinárodní měnový fond tak, jak fungují v současné době. Za druhé, jaké změny by byly nutné pro tento fond, aby se nezopakovala ta opravdu politování hodná situace, která byla zaznamenána Irsku, to znamená daňový dumping, obrovské úroky a tak dále. A třetí a poslední otázka, jakým způsobem se můžeme navrátit do situace důvěry, když všechna rozhodnutí měnové politiky a rozhodnutí Evropské centrální banky ohrožují ty nejslabší státy. Merci, madame le président, monsieur le commissaire. Děkuji, paní předsedkyně, pane komisaři, vážení kolegové. Musím souhlasit s tím, co tady řekla paní Gulár, pokud jde o ty uh, eh, domělé potřebné věci. A i když tady chápeme samozřejmě, že je potřeba jednat účinně a rychle, že je třeba rychle přijímat rozhodnutí, tak je potřeba, aby se do toho zapojil i parlament. To je jediná podmínka, která umožní našim občanům, kteří nás zvolili, aby eh, chápali, co se děje. Uh, a já bych chtěl zmínit jednu konkrétní věc. Každý den eh, tady neustále hovoříme o finančních eh, trzích eh, a velmi často jsou tady mladí lidé, kteří doteďka si hráli na počítači a teď se vlastně zapojí do finančních trzích a přesto se před nimi naše státy třesou. Pokud chceme ovládnout trhy, tak není možné toto odstranit. Není možné odstranit trhy, ale Otázka je zjistit, co, o co usilují trhy. Chtějí, se zabra- chtějí zabránit riziku a e, celkově to vede k tomu, že žádný operátor není spokojený, pokud tam je nějaké riziko. Pokud eh, chceme být efektivní, tak Evropa musí vytyčit jasné linie, nesmí neustále měnit směr svých rozhodnutí a není možné tady mít tisíc různých myšlenek, které nejsou nikdy realizovány. Abychom mohli zvládnout a finanční aspekt, který je velice důležitý pro naši stabilitu, je potřeba, Eh, a to je i na vás, pane předsedo, je potřeba tady mít jasný horizont, jasná opatření, musíme být odhodláni, musíme odhodlaně usilovat o dobrou eh, ekonomickou koordinaci. Děkuji a nyní slovo má pan Dorosa, minuta a půl. Thank you very much. Děkuji, paní předsedající. Umyslné se vyhýbání ekonomické zprávě a bankovní regulace na evropské úrovně nás dostalo do této krize. Ta krize je evidentní pro všechny. Ztráta pracovních míst, negativní růst a tak dále. Takže pane Barroso a pane Rene, nemusíte přesvědčovat mě, že hospodářská zpráva je nezbytná a že musí být silná a že všechny členské státy, zejména ty, které jsou v eurozóně, ji musí dodržovat, ale je potřeba o tom přesvědčit také evropské občany. A jediný způsob, jakým to můžeme udělat, je zajistit legitimnost. A legitimnost může pocházet pouze od návrhů, které se odvíjejí od smlouvy a od komunitárních metod. Není možné to schválit, pokud eh, vznikne názor, že to je ku prospěchu jenom několika málo velkých eh, a mocných států. Je tedy důležité pro tuto unii jako celek, že to, co bude schváleno 11. března na neformální Evropské radě a to, co bude schváleno na konci března, bude moci podpořit eh, evropská veřejnost. Irská vláda, která byla právě v Irsku zvolena, má silný mandát a já bych se dovolil odcitovat z programu, na kterém se právě shodla. Musíme ustoupit od eh, propasti nesolventnosti. Musíme si uvědomit, že záchranný balíček nenastolil opětovně důvěru v irskou ekonomiku vzhledem k pochybám o tom, jestli si ho můžeme dovolit. A dovolil bych si to ukončit. Jednu větu a e, celkově ta situace může přispět k prohlubování nestability eurozóny. Děkuji vám, říká paní předsedající. A nyní má slovo Sharon Bowles za, na, na minutu a půl. Paní předsedající, kolegové, každý den můžeme v novinách číst něco o nových nebo modifikovaných návrzích já bych chtěla pochválit eh, prezidenta ECB, který eh, eh, naslouchal hlasům znějících z Evropského parlamentu. A Pakt pro konkurenceschopnost je další ilustrací. Myslím, že se tam objevuje celá řada myšlenek a nebudeme tedy mít žádný problém přejít k spolurozhodovacímu postupu. Neměli bychom si ale vybírat z vnitřního trhu, abychom nedělali žádné omily. Vnitřní trh není o žádná pevnost, není to o stejných, eh, hraní, eh, stejných pravidlech pro všechny, je o vnější konkurenceschopnosti. Takže je určitě propojen s hospodářským růstem. Také musíme mít permanentní mechanismus finanční stability, který se bude vyvíjet eh, v souladu s prioritami. Němečtí občané, kteří o tom mají pochybnosti, by se měli podívat například vlastní vlády, která rekapitalizovala své banky a eh, vyřešila eh, problém se státními obligacemi na sekundárním trhu. Německé banky budou potřebovat 10 dalších let, aby se konsolidovaly nebudou splňovat nové požadavky na kapitálovou přiměřenost, takže eh, myslím, že i řešení tohoto problému by mělo být na pořadu dne. A na závěr k úrokovým sazbám. Myslím, že tady potřeba nalézt rovnováhu mezi morálními riziky a udržitelností financí. Paní eh, předsedající, děkuji. A nyní dostává slovo pan Fejo na minutu a půl. Paní předsedající, obtížné okamžiky vyžadují odvážná politická rozhodnutí a proto vykonáváme tyto funkce. A proto blahopřeji předsedovi komise, panu Barosovi, k tomu, že nám zde rada nabízí tyto možnosti. My jsme ve svých zprávách o potřebě eura a potřebě stability vyjádřili jasně svůj názor. Nemůžeme se dívat pouze na jednu misku vach. Krize vyžaduje, aby stálý fond fungoval a řešil specifické situace ve státech, které teď platí za svůj veřejný dluh obrovské úroky. Je třeba zaměřit se také na konkurenceschopnost. Co nejlepší úvěr potřebujeme daňovou politiku, která bude pozitivní, aby přitahovala investice. Všechno to, co je spojeno s bohatstvím. A právě proto potřebujeme více evropských eh, institucí, přítomnější evropské instituce které budou jasně, jasným jazykem hovořit a ne prostřednictvím sociální komunikace. Ne proto, aby byly přijímány ideologická rozhodnutí, ale proto, abychom mysleli na občany a na to, co od nás žádají rychlá rozhodnutí a zdravý rozum. Nyní máme Catch the Eye a někoho asi nepřekvapí, že je tady velký zájem o toto téma. Přihlásilo se mnoho kolegyň a kolegů o slovo, ale bohužel nemáme dostatek času. Vyberu tedy šest eh, řečníků, kterým dám slovo a budou to následující kolegové. Figueredo, wolski Takže první řečník jedna minuta. Uh, Děkuji, paní předsedající. To, s čím se teď potýkáme, není krize eurozóny, ale je to krize veřejných financí v některých členských zemích, které z okolností jsou v eurozóně, ale klidně eh, můžeme mluvit i o Maďarsku. Proč tedy scholávat eh, exkluzivní eh, schůzku pouze členů eurozóny, kterých je 17, a ignorovat ostatních? Proč rozdělovat členy, když jsme je přednedávnem zrušili rozšířením EU? Pane Barzo, vy byste měl být strážcem smluv. Jaký je základ eh, ve smlouvě pro eh, svolání takové schůzky? Proč se neopřete o články, které vám dávají pravomoc eh, prohlubovat Unii, ve které by měla hrát centrální roli Evropská komise? Myslím, že problémy s konkurenceschopností má všech 27 členských států Evropská komise by měla být orgánem, který vede celou Evropskou unii a ne pouze sekretariátem pro několik málo. Pan Galtieri? Děkuji. Včera večer výbor AFKO velkou většinou odhlasoval stanovisko parlamentu k reformě smlouvy v zájmu vytvoření fondu stability. Text navrhuje změnu novely Lisabonské smlouvy. Definuje se tam postup, zachovává se mezivládní charakter fondu, ospravedlňuje se ale obsah této normy ve smlouvě a jsou tam také určité návrhy, které usilují o to, aby tento mechanismus byl v souladu s úkoly, které smlouva přiděluje evropským institucím a také s požadavkem na skutečné ekonomické řízení a správu. Kdyby to bylo mezivládní, nefungovalo by to. Využiju metaforu, která zde byla řečena. Evropský parlament navrhuje tento mezivládní vagón umístit na koleje společenství a dát komisi roli v řízení celého tohoto vlaku. Jsme připraveni. Řečník je přerušen. A slovo má pan Geller. Děkuji, paní předsedající. Irsko je malou otevřenou ekonomikou, ehm, do které směřovaly ehm, zahraniční investice. Daň podniků ve výši 12,5% je naprosto nezbytná pro to, aby se tady udržela pracovní místa a aby tady ty podniky zůstaly. Díky tomu, že jsme stanovili takto nízkou daň, se nám podařilo přilákat technologicky nejspělejší společnosti. Jakékoliv návrhy, které by vedly k tomu, že by si Irsko nemohlo stanovit takovou daň, aby poškodilo schopnost Irska lákat přímé zahraniční investice a tím pádem by to poškodilo i uh, hospodářské oživení. Důležité si připomenout, že Irsko, podobně jako další malé země, je zeměpisně i historicky periferií Evropy a nízké daně eh, mají právě řešit eh, postavení na periferii. A já se chci ptat pana předsedy, že podle Lisabonské smlouvy jsou je daňová politika kompetencí členských zemí. A teď dostává slovo paní Figueiredo. Děkuji, paní předsedající. Dnes, když jsme si připomínali Mezinárodní den žen, tak všichni hovořili krásnými slovy o ženských právech. Teď, když hovoříme o hospodářských a finančních záležitostech, tak tyto finanční a hospodářské zájmy převyšují Máme zde pakt konkurenceschopnosti, který nebere vůbec v úvahu specifické situace jednotlivých zemí, rozdíly v oblasti nezaměstnanosti a tak dále. Tento pakt konkurenceschopnosti by ještě vyostřil existující sociální problémy. Boj pracujících a mladých, který probíhá i v Portugalsku, Například na 19. března je naplánována manifestace do Lisabonu. To je naděje, kterou máme, aby došlo ke změně a doufáme, že komise změní přístup. Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně. Děkuji. Paní předsedkyně, pane komisaři, Úvodem, úvodem bych chtěl panu Ferhogenovi připomenout, že Evropská unie byla vytvořena dohodou samostatných suverénních států, které se dobrovolně rozhodly přesunout část svých kompetencí na novou instituci, eh, instituce Evropské unie, kde šlo o koordinovanou zprávu a když se evropské země rozhodnou, že chtějí vytvořit společnou hospodářskou zprávu v rámci pravidel Evropské unie, musí to být jejich svobodné a dobrovolné rozhodnutí a není možné, aby eh, to bylo nařízeno z Bruselu pokud tady hovoříme o paktu, tedy dohodě suverénních států pro lepší spolupráci, eh, pro záštitu Evropské unie, tak je to v pořádku. A pokud takováto těsnější spolupráce v oblasti hospodářského řízení má se stát skutečností, tak země eurozóny, které se zavázaly používat společnou měnu, Eh, v tom musí hrát také důležitou úlohu. Ale eh, daňové zákony a pravidla v těchto zemích jsou eh, rozlišné a proto je to složité. Děkuji. Slovo má pan Obermajer. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji za to, že jste předem dala znát seznam řečníků. Eh, jednotný eh, věk odchodu do důchodu a eh, další kroky. To je další krok směrem k ekonomickému řízení a je to zasahování do daňované svrchovanosti členských států. Národní parlamenty tady k tomu vlastně nemají co říci. Je to článek 138 Lisabonské smlouvy a paní Merkelová říká, že vlastně tímto způsobem se prosadí tyto návrhy. Jsou tady spekulanti, které budou vytvářet tlak pro eurostáty, eurozemě, a dochází k privatizaci, ztráty se socializují a to potom musí nést všichni občany. E, Pane Paroso, říkáte, že Rus musí být spravedlivě rozdělen a mě by zajímalo, jaké jsou tady e, závazky, protože tady bude ten záchranný dešník ještě rozšířen a to bude vést k ještě méně spravedlivě rozdělených e, nákladům. Děkuji. Závěrem diskuze dostává slovo předseda komise, pan Baroso. Eh, Děkuji, paní předsedající. Eh, padla tady řada konkrétních otázek týkajících se Portugalska, na které bych chtěl zareagovat. Obrátí se Portugalsko na fond stability nebo ne? Podle mě to na rozhodnutí portugalské vlády. Je to suverénní eh, vláda, která by se o tom měla rozhodnout sama. Je evidentní, že fond stability, stejně jako podpora MMF, musí být považována za poslední eh, útočiště. Pokud se stát nemůže vyhnout eh, přijetí takové varianty, tak eh, si musí uvědomit, že to má určité dopady také na pověst toho státu. Pokud se tomu stát neví, že nevyhnout nemůže, tak prosím, ale v každém případě je to rozhodnutí svrchované vlády, jestli se obrátí na tento záchranný fond. Za druhé, to, co mně se líbí nebo nelíbí, ani není úplně relevantní. My se snažíme spolupracovat s členskými státy na tom, aby tento fond stabilizační byl posílen, aby měl eh, větší eh, rozsah a aby byl co nejflexibilnější. To jsou velmi citlivé otázky, na které trhy vždy reagují a proto si myslím, že není dobře, aby člověk oznamoval úmysly, které potom nebude schopný provést. Ale eh, práce pokračuje a komise explicitně ve své například zprávě o víceleté zprávě o růstu popsala návrhy, které popisují, jak by eh, se aktivity tohoto fondu měly dále rozšířit. Mění se na tom něco pro ty slabší země? Já si myslím, že ne, že by to bylo neodpovědné. Státy e, e, s takovou mírou veřejného a soukromého dluhu se nesmí vzdát konsolidace svých financí. Pokud státy mají tak vysokou míru zadlužení, tak si musí v první řadě zjednat znovu důvěru trhu, jinak jejich další e, finanční situace bude neudržitelná. Musíme těm státům pomoci, a jeden způsob, jak jim pomoci, je nejim nabízet nějaké fata morgány, ale je podpořit seriózní úsilí, které již vyvíjejí při konsolidaci svých rozpočtů při restrukturalizaci své ekonomiky. To je jediný způsob, jak mohou znovu získat důvěru finančních trhů. Ale netýká se to jenom jednotlivých zemí. Já si myslím, že to se dotýká celé eurozóny. Samozřejmě různí aktéři vyvíjí různé úsilí, ale já vám mohu říci, že bylo učiněno všechno proto, aby bylo dosaženo co nejvyšší možné míry ambicí. Jak víte, komise ale může pouze navrhovat. A když hovoříme o oblasti, která spadá do čistě národních kompetencí, což jsou věci, které smlouva nepředpokládá, jako je eh, Fond finanční stability, tak je to rozhodnutí na členských zemích, zejména na těch, které jsou v eurozóně. Mnoho kritiků říká, že pokud se podpoří tento návrh komise, se týká některých konkrétních vlád, tedy některých stát, takže to e, není teď na mě, abych za ně hovořil. Chtěl bych ale říci, že komise předložila balíček návrhů pro ekonomickou zprávu. My jsme se snažili přijít na to, kde jsou hranice ochoty eh, českých zemů. Společně se mým s kolegou Renem Eh, jsme zjistili, že členské státy nejsou schopny ochotny přijmout takto vysokou míru ambicí. My jsme skutečně předložili legislativní návrh, ale teď eh, vznikla nová myšlenka, což je pakt pro konkurenceschopnost. A já chci být velmi otevřený a respektovat Evropský parlament. My se snažíme o to, aby v co největší možné míře byla aplikována komunitární metoda. Eh, já si já bych byl rád, kdybyste si uvědomili, jaké úsilí proto komise vyvíjí, aby tento pakt pro konkurenceschopnost eh, vytvořil přidanou hodnotu pro zaměstnanost a pracovní místa, což je jedna z priorit komise, a také, aby došlo k posílení systému zprávy a řízení asi eh, nemusím připomínat, že komise má roli strážce smluv. My se eh, snažíme tuto roli plnit eh, v oblasti hospodářské soutěže, diskriminace a v dalších oblastech. já vás mohu ujistit o tom, že komise nebude váhat s využitím jakýchkoliv prostředků, které má k dispozici, aby byly dodrženy pravidla stanovené smlouvami, ať už to bude ze strany Evropské rady nebo jakékoliv jiné instituce. A proto je naše práce, práce na dlouhou trať ale je to naše zodpovědnost. Jsme teď ve velmi delikátní situaci, jak víte, protože eh, celá řada eh, eh, vláda chce, aby došlo ke snížení těch rizikových přirážek na jejich dluhy. A komise tedy musí být ambiciozní, musí být zodpovědná v tom, že bude předkládat návrhy a přitom ví, že nemají úplně záruku, že budou schváleny a že to bude následováno pocitem zklamání. A tomu se chceme vyhnout. Chceme se vyhnout tomu, došlo k rozdělení eh, mezi eh, členy eurozóny nebo celé Evropské unie. Proto vás mohu ujistit o tom, že eh, komise bude požadovat ambiciozní rozhodnutí a byli bychom velmi rádi, aby se těmito otázkami zabýval Evropský parlament, aby parlament řekl Evropské radě, že je potřeba, aby komise měla i nadále klíčovou roli v tomto paktu pro konkurenceschopnost. nejde o nějaké institucionální ego, ale jde o to, že komise a komunitární metoda je garantem, aby došlo k rozevírání propasti mezi členy eurozóny a zbytkem Evropské unie. Jsme také zárukou toho, aby došlo podkopání, aby nedošlo k podkopání vnitřního trhu, aby nevznikaly eh, další mechanismy, jako je pakt stability. Jenom tak můžeme zůstat Evropany a zachovat zásadu subsidiarity. Byl jsem velmi otevřený, velmi upřímný a velmi transparentní. Komise dělá svou práci. A to konstruktivně. Snažíme se Eh, zachránit tento návrh, který pokud bude dobře proveden, by mohl přinést přednou hodnotu pro naše úsilí o zlepšení ekonomické zprávy. To úsilí, aby tato zpráva byla posílena, aby, byla, aby byly lépe koordinovány hospodářské politiky, je nezbytná a myslím, že to přeje i většina v tomto parlamentu, takže máme velkou příležitost a pokud hlavy vlád eh, se rozhodnou pro takovou koordinaci, včetně několika oblastí, které až dosud byly považovány za výlučně kompetence členských států, tak bychom to měli přivítat, aby to přineslo přidanou hodnotu pro hospodářský růst a pro zaměstnanost a aby tím byl respektován také systém eh, řízení v Evropské unii. Já si myslím, že debata byla dosud velmi otevřená a myslím, že to je i signál, který vysílá tento eh, parlament. A i na poslední radě eh, prezident parlamentu eh, něco podobného říkal a já si myslím, že v této věci jak parlament, tak komise bude bránit komunitární metodu práce. Jedně tak se nám může podařit dosáhnout ty cíle, které jsme si stanovili pro eurozónu, pro stabilitu a také pro hospodářský růst a pro pracovní místa v celé Unii. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, pane předsedo. Debata je tímto ukončena. A následující bod na našem pořadu jednání je prohlášení Rady a komise ke zprávě z roku 2000.